So, we are going to start our committee meeting. Uh, welcome to. Uh... Dobrý den, já bych teď rád zahájil další část dnešního jednání, řádnou schůzi. Vítám zde paní komisařku Kyriakides a čeká nás diskuse o velice aktuálních tématech. Jsou to tři aktuální témata. Máme zde koronavirus, rakovinu a strategii od zemědělce ke spotřebiteli. Takže já vám teď dám slovo 10 minut na váš zahajovací projev, pak budou mít slovo koordinátoři a potom také další poslanci. Prosím, držte se přiděleného času, protože máme mnoho otázek a už teď jsme už teď máme malé spoždění. Děkuji za slovo, pane předsedo, dobrý den. Dobrý den všem. Vážení členové výboru pro životní prostředí. Vážený pane předsedo, Já se s některými z vás vydám tak často, že bych vás nejraději všechny oslovovala křesním jménem a postravila ve vás eh, křesními jmény. Doufám, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat celých pět let. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za pozvání. Je pro mne opravdu velice eh, potěšující, že se mohu zúčastnit této výměny názorů. Už jsem to říkala několikrát a Myslím to opravdu upřímně. Výměna názorů s parlamentem je pro mě velice významná. Je to důležité, abychom spolu spolupracovali na, mm, na, těch, na splnění těch vytyčených eh, cílů. A já sama jsem také byla poslankyní, takže vím, že je důležité, abychom spolupracovali. Nejprve bych vám chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili zahajovací akce 4. února k slavnostnímu, mm, k slavnostnímu oznámení nového plánu pro boj s rakovinou, takže děkuji všem, kteří se zúčastnili té akce. Je to důležité, je důležité, aby Evropa přistoupila k akci, aby začala bojovat s rakovinou. Ehm, je důležité ukázat, že Evropa chce smysluplnou akci. Té, um, toho zahájení se zúčastnil velký počet osob. Je důležité, abychom také ukázali, že tato iniciativa má velkou veřejnou podporu. Další důležitý důvod, proč si myslím, že ta zahajovací akce byla úspěšná, je to, že jsme chtěli ukázat, že do té akce chceme zapojit také občany, všechny občany Evropy, že chceme zapojit do konzultací v těch následných měsících a také víte, že i ta strategie je pro mne osobně velice důležitá a i pro mnoho z vás zde v této místnosti, to z různých důvodů. Zatím eh, eh, rozvíjíme dialog, vedeme konzultace a vy jste rovněž součástí tohoto procesu. Rádi si vyslechneme vaše názory. Abych vás ráda požádala, abyste rovněž tento dialog a tyto konzultace vedli ve svých volebních obvodech, protože je důležité, abychom, aby celý ten proces byl inkluzivní. Nechceme se, eh, nechce, pokud chceme dobrou strategii, musí to být inkluzivní. Všichni lidé musí mít pocit, že jsou součástí této strategie protože to nesmí být tak, že někdo to všechno jaksi povede, někdo to rozhodne. Musí to být eh, akce, na které se budou podílet všichni a chci, aby se všichni cítili součástí této iniciativy. <clears throat> Čeká nás tedy, abychom se podívali vlastně na celou tu cestu té nemoci. Má zde být raná diagnostika, eh, léčba, prevence, také třeba paliativní péče, schromažďování odborných údajů, výzkum. Budeme Mm, se také zabývat otázkou třeba eh, lidí, kteří ehm, přežili rakovinu, jak vlastně, mm, jak je ten jejich život. Máme zde třeba lidi, kteří prodělali rakovinu v dětském věku a teď eh, stojí před nimi jiné problémy ve chvíli, kdy jsou dospělí, eh, čelí třeba různé diskriminaci. Těmu se také chceme věnovat. Ten plán bude provázán s dalšími prioritami Evropské unie, například eh, v rámci horizontu Evropa zde máme výzkumnou misi o rakovině, zdáme zde také farmaceutickou strategii, práce, která se týká chemických látek a eh, nulové znečištění. To znamená, opravdu je to takový přístup, který vezme v úvahu mnoho politických koncepcí. Chceme holistický přístup, zaměřený na lidi, a myslím si upřímně, že jako Evropský parlament, nebo jako všichni máme velkou příležitost a zde v Evropském parlamentu můžete tuto věc eh, mít jako jednu ze svých priorit. Vím, že zde také existuje nyní speciální pracovní skupina pro boj s rakovinou, ale vím, že celé roky už jste zdůrazňovali, jak je důležité bojovat s touto nemocí. Pro Evropskou komisi je to nyní z jednou priorit, jednou z priorit. Uh, Myslím si, že teď máme opravdu příležitost změnit situaci, která se týká tohoto onemocnění a doufám, že se nám to podaří. Zároveň, jak už říkal Pascal, pracujeme velice usilovně na nové strategie od, zemělce, eh, od zemědělce ke spotřebiteli. Ehm, je to součástí zelené dohody, bylo to vlastně před, byla představena v květnu a oficiálně bude představena v březnu. Chceme zlepšit udržitelnost celého potravinového řetězce. Chceme systém, který bude neutrálnější vůči dopadu na životní prostředí a pozitiv, bude mít pozitivnější dopad na, životnější, na životní prostředí. Rovněž chceme zaručit, že zde bude stejná bezpečnost potravin, jakou občané očekávají. Skutečně chci říci, že nelze pokračovat v těch zajetých kolejích. Eh, občané nechtějí, aby to bylo tak, jak to teď bylo v posledních letech. Chceme, aby potraviny byly dostupné pro občany a aby také občané měli k dispozici informace, které chtějí a kterým budou rozumět. Musíme rovněž vzít v úvahu eh, celý ten, všechny ty služby, které souvisejí se zemědělstvím a s rybářstvím, že to také souvisí třeba i s ochranou oceánů a zároveň musíme zaručit, že nikdo nezůstane opomenut. Ehm, všechny tyto politiky budou mít důležitou úlohu i v přechodu k udržitelným systémům. Tato strategie bude mít eh, řadu priorit, zejména snížení využívání chemických pesticidů a snížení jejich rizik, také snížení používání hnojiv a antibiotik. Nechci teď hovořit o tom podrobně, jsem si jistá, že se na to budete ptát v diskusi. Eh, občané vyjadřují své obavy a i komise tedy chce stanovit realistické cíle. Chceme také zlepšit eh, informace pro spotřebitele. Týká se to třeba označování potravin budeme řešit výzvy, které se týkají plítvání s potravinami. No a samozřejmě v rámci té strategie spole na stůl se budeme také zabývat otázkami dobrých životních podmínek zvířat, to je téma, kterému já osobně překládám velký význam. Abychom celý tento přechod podpořili, eh, využijeme jako klíčové nástroje společnou zemědělskou politiku a společnou rybářskou politiku. Budeme s vámi úzce spolupracovat na přípravách všech strategií. Eh, budeme chtít dobré výsledky jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku. Názory výboru Envy jsou pro nás velmi důležité, abychom eh, vyvážili dobře všechny návrhy. Ne, některé vaše komentáře si vyslechnu dnes, ale eh, chci říci, že jsem připravena mm, vyslechnout si vaše komentáře i v budoucnu a pokračovat té diskusi. Teď ještě bych vás chtěla informovat o aktuální situaci ohledně viru COVID-19, jak eh, je tedy teď jeho jméno. Víme, že ta situace se každý den mění, takže to, co zazní, se vždy týká pouze opravdu aktuální situace. Ve čtvrtek se konala zvláštní speciální rada ministrů zdravotnictví Evropské unie a já jsem jim řekla, že potřebujeme vystupovat koordinovaně a koherentně protože virus nerespektuje žádné hranice a i naše reakce by tedy neměla mm, se řídit nějakými zeměpisnými hranicemi. Členské státy reagovaly velice dobře a teď ještě podporujeme nebo posilujeme naše úsilí, abychom eh, zlepšili to, aby členské státy byly připraveny. Také mm, zvažujeme různé možnosti financování. Hovořili jsme o společných nákupech osobních ochranných pomůcek, protože to rovněž eh, bylo požadováno a také je zapotřebí zaručit eh, dost, eh, dostatek léčivých prostředků v rámci Evropské unie. Také jsme v kontaktu se Světovou zdravotnickou organizací AECDC. sledujeme výzkum Eh, také ho finančně podporujeme a také to všechno, mm, také tam nabízíme podporu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Rovněž pomáháme Číně, dodáváme tam speciální dodávky zdravotnických potřeb, máme zde v Číně, eh, pardon, v Bruselu je zástupce, s ním spolupracujeme. A eh, třeba v nedávné době bylo dodáno do Pekingu 18 tun, 18 eh, 000 tun zdravotnického materiálu. Takže je důležité na tom pokračo- v tom pokračovat. Jedná se o celosvětové úsilí, je důležité sledovat, co dělají jednotlivé členské státy, ale potřebujeme spíše takový společný přístup. <clears throat> Virus COVID-19 je jasný příklad toho, jak je důležité spolupracovat na úrovni Evropské unie, jak je důležité pracovat v partnerství. Chtěla bych říci, že jako komisařka jsem zatím spokojená, když vidím, že úroveň spolupráce a koordinace je dobrá. Nicméně ta situace, jak už jsem říkala, se stále vyvíjí, takže musíme zase reagovat na nové informace, na nová fakta, musíme být velice obezřetní, jak se ta situace bude vyvíjet v následných několika týdnech. Nevím, zda jsem se držela času, který jste mi dali. Bylo to výborné, říká pan předseda. <clears throat> Můžeme zahájit diskusi. Děkujeme. Nejprve Petr Lise za EPP. Chci ještě říci, že nebudeme na obrazovce ukazovat eh, čas, takže já když tak na vás eh, pokynu, pokud byste eh, se blížili konci té dvouminutové ehm, časové prostory. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Za prvé mnohokrát děkuji za tu mimořádnou akci před dvěma týdny v Nazal kde přesně, jak říkáte, se věnovalo hodně energie tomu setkání a já doufám, že to teď nyní budeme moci taky analyzovat a udělat z toho konkrétní kroky. Takže naše eh, úsilí se musí zaměřit v první řadě na pacienty, to je tedy v jádru našeho úsilí a e, jde tedy o to, abychom e, v první řadě tedy hovořím o rakovině. Tady e, je potřeba zvýšit šance přežití, a tedy pře, přemoci tuto nemoc. Abychom pomohli pacientům, tak musíme v jádru našeho zájmu mít i právníky, protože právníci by nám měli říci, jaké možnosti mají podle evropských smluv kde se musíme třeba trošku držet zpátky. Já nemám nic proti tomu, když ve, fi, ve finále eh, předáme hodně doporučení členským státům, ale potom třeba nebudeme mít žádné nástroje, jak to prosazovat. Evropská unie může tedy udělat eh, více. Ten přeběžný, to přeběžné rozhodnutí eh, řeklo, že tedy ta kompetence je, za zdraví je v členských zemích. Ale my třeba v otázce eh, tabáku jsme řekli, že tady ale jsou i otázky vnitřního trhu a proto jsme mohli eh, udělat více v oblasti eh, boje proti tabáku, než by bylo možné v případě pouze na základě zdravotnických otázek. A vy jste zmínila eh, tu otázku přežití a diskriminace přeživších, eh, takže to je určitě ukazuje na to, že to téma je mnohem širší, než si myslíme. Potom eh, máme nedostatek léčiv, to je problematika, která už dlouho přetrvává, ale samozřejmě teď na to upozornila krize koronavirus vlastně je potřeba, aby komise doporučila, nebo my se obracíme na komise, aby doporučila okamžité jednání s touto situací. Děkuji. Dvě minuty, čtyři sekundy, jste to stihl rychle. Putting pressure on me here. Ano, Petr tady na mě vynakládá určit, vyvíjí určitý tlak. Já bych vám, paní komisařko, mnohokrát chtěla poděkovat za to, že jste přišla a také za vaši prezentaci. A chtěla bych v první řadě říci, že jsem velice ráda, že jste tak připravena bojovat s rakovinou je velice důležité, abychom k tomu přistoupili skutečně seriózně. Také chci říci, že to, co jste říkala o koronaviru, je velice hodnotné a znovu chci říci, že to, co říkají všichni, že potřebujeme být připraveni, potřebujeme sdílet informace, je opravdu dobré, že to děláte i pokud jde o vědecké poznatky a také pokud jde o vztah k třetím zemím. Takže pokračujte takto i nadále. Zajistěte, aby byli ministři zdravotnictví skutečně připraveni a ovšem nás průběžně informujte. A pokud jde o plán na boj s rakovinou, ten je velice hodnotný, nicméně chtěla bych se zeptat, jak se budete zabývat také příčinami rakoviny. Mám na mysli konkrétně alkohol, ale a ještě konkrétněji se chci zeptat eh, na propojení zvyšujícího se výskytu rakoviny a eh, zvyšujícího se eh, vystavování různým chemikálím, endokrinním disruptorům a karcinogenům a chci se zeptat, zda v tomto budete spolupracovat i s dalšími generálními ředitelstvími, Eh, s ohledem na tu novou eh, strategii eh, udržitelného používání chemických látek. A pokud jde o endokrinní disruptory a horizontální aspekty zde mám na mysli například eh, strategii eh, pole eh, na stůl, strategii pro udržitelné používání chemických látek, tak zde se chci zeptat na to, jak komise zajistí, aby se k těm endokrinním disruptorům přistupovalo horizontálně. Já si myslím, že to je opravdu pro Evropu velký problém, protože vidíme, že ty endokrinní disruptory skutečně našim občanům škodí a myslím si, že zde je třeba toho udělat více. Děkuji dále. Eh, paní poslankyně Zariňů, eh, děkuji, pane předsedo, já budu hovořit eh, francouzsky. Paní komisařko, já se chci připojit k tomu, co říkali předřečníci. Chtěla bych vám také poděkovat za to, že jste zahájila konzultace k tomu plánu pro boj s rakovinou zde v parlamentu 4. února. Viděla jste, že mnozí z nás tam byli, především tedy Maps Against Cancer, kteří vás budou v tomto plánu doprovázet. Zmínili jste ty velké priority. Eh, prevenci, přístup ke kvalitním lékům, výzkum, sdílení údajů, eh, znovu začlenění, eh, doprovázení v konečných stádiích života a zmírňování bolesti. A chtěla bych vám dnes položit konkrétní otázky a v této fázi konzultací hovořit o finančních prostředcích, o penězích protože to je zde skutečně zásadní, to financování. Můžete nám říci, jaké budou zdroje financování toho plánu boje s rakovinou. My jsme v tomto výboru eh, schválili potřebu rozpočtových změn. Jaká je zde situace? A v rámci těch diskusích o víceletém finančním rámci, jak si představujete to financování? Můžete nám říci, jaké předběžné částky by měly jít na realizaci té budoucí strategie? A pokud ještě mám pár vteřin, tak bych položila druhou otázku. Ta se týká sdílení priorit mezi tou eh, misí proti eh, rakovině v rámci Horizontu Evropa a tohoto strategického plánu. Chci se zeptat, eh, zda pod ten horizont budou spadat pouze to, co se týká výzkumu, nebo zda to obojí bude probíhat paralelně a ve vzájemné spolupráci. Děkuji. Minuta 53. To je skutečně výtečný výsledek. Dále za ID člen. Eh, děkuji mnohokrát. Eh, děkuji eh, paní komisařce za to, že dnes přišla. Vy jste eh, hovořila o tom, že se zaměříte na to, aby si občané mohli eh, vybírat eh, zdravou stravu, aby proto měli dostatečné informace. S tím souhlasíme, ale bojíme se, že se budou ukládat takové podmínky, které stíží výrobu tradičních potravin a jejich vývoz. Je důležité, abychom neměli povinnost eh, označování eh, výživových eh, hodnot, které by jaksi bylo příliš zatěžující. Je to ten, je to ten režim Nutri-Score, který byl navržen jako jediný Eh, možný, ale eh, bohužel to tedy eh, není v souladu s článkem 35 příslušného nařízení a navíc je to velice zavádějící označení, protože občané vlastně se zaměří pouze na některé parametry a unikne jim jaksi celkový obrázek o výživové hodnotě daného produktu. My jsme pro takové označování, které tedy bude v souladu s očekáváními spotřebitelů, ale pro proč bychom měli jít cestou toho jednoho jediného režimu, když máme i další režimy, než je ten francouzský. Eh, například v Itálii, eh, Itálie předložila komisi jeden eh, režim a v podstatě to naše schéma neoznačuje barvami negativní či pozitivní Eh, přínos, ale je to jaksi graficky neutrálnější a ten spotřebitel poté je schopen eh, lépe jaksi eh, pochopit, zda daný produkt je kvalitní a vyvážený. My bychom si přáli, aby tedy nic, žádné řešení nebylo ukládáno jaksi unilaterálně, chceme, aby to bylo děláno ve vzájemné e, součinnosti a abychom také měli k dispozici příslušné, e, respektive chci se zeptat, zda komise chce skutečně zavést e, ten režim Nutriscore a také zda se chystá mít k tomu nějaké hodnocení dopadu. Děkuji. Zelení. Já sedím tady, paní komisařko. V cestovní mapě ke strategii Farm to Fork, která byla včera eh, zveřejněna, citujete jednu zprávu Evropského parlamentu, která říká, že nebude možné udržet eh, globální teploty na požadované úrovni, pokud eh, nebudou provedeny změny v tom, jak svět produkuje potraviny. To jsem si přečetla ráda, ale příliš nechápu, jak můžete říci, že budoucí SZP bude povzbuzovat zemědělce, aby aktivně přispívali ke klimatickým cílům a že strategie spole na stůl bude pouze jakýmsi doplňkem tohoto úsilí. Ta mapa v té, eh, jaksi, té současné SZP Eh, vlastně eh, naznačuje, že to, co tam uvádíte, je při nejmenším velice optimistické. Eh, myslíme si, že ta nová politika SZP ukazuje, že se toho ve skutečnosti moc nezmění a že ty požadované změny, které zemědělci a spotřebitelé chtěli, se zase neuskuteční. Ty změny v SZP jsou naprosto nezbytné, Eh, je třeba, aby zemědělci se snažili více redukovat eh, emise, to již tedy bylo v té minulé SZP, nicméně emise za rok 2017 byly stejné jako v roce 2005. Pokud jde o biodiverzitu, kvalitu půdy a vody, ta se také snížila a alarmujícím způsobem se snižuje i počet malých farem. To prostě znamená, že SZP nefunguje. Nefunguje ani pro životní prostředí, ani pro zemědělce. A strategie spole na stůl nedává vůbec žádný smysl, pokud to bude pouze e, strategie a nebude mít žádný dopad na budoucí SZP. Potřebujeme to vše přehodnotit, včetně společné politiky e, rybářské, tak abychom zohlednili udržování biodiverzity, tady potřebujeme skutečně zásadní změny. A strategie Farm to Fork by měla být eh, sladěna s ambiciozními cíly zelené dohody, ale jak je možné to udělat, když tam nemáme řádné ekologické zhodnocení SZP? Takže ta politika, na to jde největší rozpočet a vy, paní komisařko, do jaké míry jste eh, schopná pokračovat v analýze našeho potravinového systému a budete usilovat o provedení těch nezbytných změn? Děkuji za EKR nyní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také vám, paní komisařko. Já jsem se seznámila s evropským plánem boje proti rakovině který byl eh, předložen na konci loňského roku a zúčastnila jsem se také eh, toho setkání 4. února. Eh, otázka, jak v, této, v tomto boji proti rakovině postupovat, Eh, tam eh, tedy eh, hovoříte o tom, že je třeba zaměřit se na lidi trpící rakovinou a také na jejich rodiny. Je to plně v souladu s plánem, který jsme přijali u nás v Polsku také 4. února. A je třeba, abychom vypracovali takový model, ve kterém bude pacient ve středu celého toho plánu. Je také třeba všem pacientům bez ohledu na to, kde žijí, zaručit přístup k těm nejkvalitnějším léčivům. Chtěla bych vás požádat o větší upřesnění eh, pokud jde o vybudování toho znalostního centra v oblasti rakoviny, které by poskytovalo eh, z Fórum pro výměnu informací, eh, pokud jde o léčebné postupy a tak dále. Myslíme si, že takové, takovýto nástroj by podpořil onkologické plány v jednotlivých členských státech, ale chci se zeptat, jak by konkrétně fungování toho centra vypadalo. Ty eh, výzkumné infrastruktury méně bohatých eh, zemích eh, a ty nové sítě by se eh, také měly mít možnost účastnit programu Horizontu 2020, 20, především třetího pilíře. A chci se zeptat, zda komise se domnívá, že by ty zdroje jak si jak zajistit, aby ty zdroje byly rozděleny tak, aby se na této aktivitě mohly podílet i méně bohaté země ty eh, zdroje určené na boj proti rakovině budou eh, uchovány na stále stejné úrovni A ještě úplně poslední věta. Chtěla bych se také zeptat, paní komisařko, jaké výzvy mimo oblast financování zde ještě jsou, pokud jde o vytvoření té onkologické sítě. Děkuji. Last speaker for the... Děkuji a v prvním kole zaguje paní Konečná. Děkuji, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní komisařko, děkuji, že jste za námi přišla v době tak aktuální. Já bych ráda upozornila na eh, jeden významný den, který proběhne tuto sobotu a je to den eh, vzácných onemocnění. My si je připomínáme po celý tento týden. Rare diseases jsou něco, na co bychom neměli zapomínat. A vlastně mají souvislost s tím, o čem jste mluvila, protože vy, když jste se v Horizontu Europe zmiňovala pouze o boji proti rakovině, tak já v něm vidím také velký potenciál právě pro výzkum eh, vzácných onemocnění a jejich léčby, orfanové léčby. Je to něco, v čem by se měla stát Evropa eh, tím symbolem toho, že to dokážeme společně. Zároveň v této souvislosti se ptám, jak vidíte postup v rámci rozdělané legislativy z minulého období týkající se HTA protože když se bavíme o tom, jak můžeme pomoci pacientům, tak můžeme pomoci pacientům právě urychlením přístupu k léčbě. A urychlení přístupu k léčbě znamená, že HTA bude schváleno na celoevropské úrovni, protože v tu chvíli uh, můžeme opravdu zajistit to, aby se nám nestalo, že pacienti, ať už s rakovinou nebo s vzácným onemocněním v různých zemích, budou mít přístup v různý čas. Není fér, že nejsme schopni lidi v Evropě léčit ve stejné době, a že například francouzští nebo nemečtí pacienti mají lepší přístup k léčbě různých typů onemocnění, než mají například ti ve východní Evropě. Takže bych se chtěla zeptat na to, jak vidíte Eh, toto a jakým způsobem budete dále postupovat právě v přijetí legislativy, která by tomu mohla pomoct. Zároveň s tím, že v této legislativě jsou pacienti, o kterých všichni kolegové mluví, eh, velmi intenzivně zmíněni a chceme, aby byli začleněni do celého toho procesu. So, thank you very much for your question. Dvě minuty, jedna sekunda, skvělé. Takže to máme první kolo otázek, jednak se týkaly eh, především rakoviny a poté ještě těch dalších dotazů. Deset minut, paní komisařko? Děkuji mnohokrát za první kolo otázek. Nevím, zda je dokážu dát do eh, balíčku, já to vše totiž vidím horizontálně. A ono to nejde rozdělit do balíčku, jakože rakovina je jeden balíček a farm to fork je druhý balíček, protože to eh, vše spolu souvisí. Já se pokusím eh, navázat na některé body, které jste zmínili. Určitě nebudu schopná zodpovědět vše, ale mohu to pak samozřejmě upřesnit. Jednak eh, má obecná zásada, tím je asi potřeba začít. A někdo zde zmínil velice správně, že musíme eh, zajistit, aby v centru strategie byli občané a pacienti. O tom asi nikdo nebude pochybovat. Myslím, že nikdo zde v tomto sále, ani já, jakožto komisařka pro uh, zdraví a bezpečnost potravin. To je priorita. A musíme začít eh, s tím, že zajistíme, aby eh, v centru naší strategie byli skutečně oni, pacienti a občané. Jinak to nebude fungovat. A eh, Potom tedy odpověď na otázku, zda to, co budeme dělat, bude takzvaně patient-centered. Ano, já jsem za těch posledních 20 let často o sobě slyšela, že to možná trošku i přeháním eh, s tím zacílením na pacienta, ale bude to pokračovat. Ale samozřejmě zde bude určitá vyváženost, tak abychom dosáhli našich cílů. Pan Peter Líze eh, zmínil eh, tu energii, která byla tehdy v sále. Já jsem e, po té akci měla pocit, že tam skutečně byla spousta energie, cítila jsem se pozitivně, ale další den jsem se pak probudila a měla jsem pocit obrovské zodpovědnosti nás všech, protože jsme vyvolali určité očekávání a nyní tedy bude eh, třeba ho splnit. A my jsme hned toho dalšího dne tedy se do toho pustili, začali jsme si setkávat se stakeholdery, ale také já osobně každé dva týdny a také každý měsíc budu dostávat informace o tom, jak vše pokračuje, protože musíme skutečně zajistit eh, že budeme eh, spolupracovat. Otázka je, zda budeme potřebovat nějaké právní experty, to ještě nemohu říci. Členské státy často sami velice dobře vědí, kde ty problémy jsou. A budou nám k tomu muset poskytnout zpětnou vazbu. Děkuji za další informace o koronaviru a úrovni přípravy. Máte naprostou pravdu. Já jsem hned od počátku si domnívala, že musíme být proaktivní a uh, Eh, kdykoliv je eh, v Evrops- členských státech Evropské unie i mimo eh, potvrzeno nějaké úmrtí, tak já okamžitě je kontaktuji, ptám se ještě předtím, než přijedou sem na radu, ptám se, co potřebují, jaká je situace. To znamená být proaktivní. Samozřejmě, že potom zpětně jak si, si můžeme říkat, že jsme toho mohli udělat více, ale je tedy třeba na ty výzvy reagovat okamžitě a tak toto také říkám všem eh, ministrům zdravotnictví eh, zemí, eh, ve kterých se již před radou vyskytly nějaké případy úmrtí. Hovořili jste o strategii spole na stůl a také o plánu proti rakovině v souvislosti s endokrinními disruptory. Plán boje proti rakovině a Farm to Fork nebudou odděleny, protože hodně z té strategie eh, spole na stůl eh, jak si souvisí s bojem proti rakovině, protože je to otázka prevence. Pokud jde o endokrinní disruptory, to je skutečně velmi problematické také mnozí z vás v tom máte více znalostí a zkušeností, ale čím více se o tom dozvídám, tím větší mám pocit, že se toho musím dozvědět ještě více. V současnosti probíhá také fitness check, brzy budeme znát eh, výsledky, také budeme mít novou legislativu o biocidech a pesticidech. Není vůbec snadné hodnotit ta rizika. EFSA nyní ta rizika vyhodnocuje a my musíme se snažit eh, vyhodnotit také dopady dalších látek, dalších materiálů, protože eh, například eh, často se to týká i hraček, kosmetiky a to už řeší jiná ředitelství, jiná generální ředitelství. Také se snažíme E, zjistit, jaká jsou rizika těch možných e, koktejlových efektů, to znamená, že se více těch látek e, v malém množství vyskytuje zároveň. Zmínili jste také otázku financování plánu boje proti rakovině. Určitě ta obava je na místě, protože často financování je nedostatečné, ale komise z tohoto učinila prioritu, takže to financování zde bude. Slyšeli jste to z úst předsedkyni von der Leyenové samotné, takže eh, to budeme financovat eh, z horizontu, z mise proti rakovině a ten program v rámci Horizontu a ten plán boje proti rakovině nebudou oddělené, budou pracovat eh, souběžně eh, v rámci, eh, budou financovány z, z digitálních plánů na digitalizaci v souvislosti s e-health a také s ESF. Potom tady vystoupil jeden italský kolega, ten, se, ten dotaz se týkal Nutriscoru, tedy toho nového označování. Eh, strategie Farm to Fork se bude zabývat i označováním, ale zde je jasně třeba říci, že se musíme podívat na ty principy. A eh, tou zásadou je to, že spotřebitelé mají právo na jasné informace o tom, co si kupují. Já vám nyní nemohu říci, eh, které označování to nakonec bude. Nutriscore je jedním z nich. My v současnosti vyhodnocujeme různé režimy, které jsou používány. Musíme také přihlédnout ke skutečnosti, že v členských státech eh, je třeba se snažit o harmonizaci, protože pak ty informace jsou kvalitnější. Vím, že některé členské státy jsou znepokojeni znepokojeny některými těmi režimy označování, ale všechno už eh, to vyhodnocujeme a doufám, že pak přijdeme s nějakým návrhem. Prozatím bych tedy k tomu více neříkala. Společná zemědělská politika a zelená dohoda. Ano, máte pravdu. Jsou zde určité obavy. Ale opět je třeba hovořit jasně. SZP musí být ambiciózní, a musí se snažit plnit cíle zelené dohody. V současnosti provádíme analýzu, kterou si vyžádal i Evropský parlament, tedy jak může SZP splnit ambice zelené dohody a výsledky vám později sdělíme. A někdo se možná i ptal na to, zda zde budu vyvíjet eh, tlak. Ano, budu. Já jsem eh, jak si ne, jsem sice komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin, ale e, skutečně je to i popis e, mé osobnosti. Já, e, mě tyto věci opravdu leží na srdci a já chci spotřebitele a občany chránit a budu tedy dělat, co se ode mne očekává. Otázka vzácných onemocnění. Vím, že v parlamentu dnes k tomu je organizována nějaká akce a už končím dřív, než mi pan předseda řekne, že jsem překročila řečnický čas. Máme zde skvělé případy toho, co mohou členské státy dělat eh, v rámci spolupráce a máme zde eh, evropskou Evropskou, eh, Evropskou referenční síť pro vzácné choroby, díky kterým pacienti mají eh, přístup eh, ke znalostem, které jsou tedy ve všech členských státech, pokud jde o jejich onemocnění a tuto síť musíme určitě podporovat. Je to takový symbol toho, co můžeme společně dokázat a můžeme toho určitě udělat ještě mnohem více. Také jste uh, zmiňovala Health Technology Assessment, HTA. Všichni víte, že jsou uh, zde s tím určité problémy, aby se to posunulo ku předu, protože ne všichni stakeholdři a členské státy to podporují. A tady můžete jako členové parlamentu pomoci. Můžete pomoci eh, získat podporu pro HTA ve svých vlastních členských státech. Já se domnívám, že je potřeba posunout tento návrh eh, komise ku předu. HTA je velice důležitá pro pacienty a musíme nalézt způsob, jak to řešit. Jak to budu dělat já? Já jsem již to začala zmiňovat ve všech bilaterálních setkáních, když hovořím s jednotlivými ministry, především s těmi, kteří mají, pokud jde o HTA, velké obavy také se snažíme změnit některé věci, kde došlo k určitému zablokování. No je potřeba pochopit, kde lidi mají ty obavy, zjistit, jak můžeme být flexibilní a jak zmírnit ty obavy, tak aby se mohlo postoupit dále. A já doufám, že zde budu moci něco změnit. Také čekáme na vyhodnocení eh, legislativy v oblasti orphan diseases a dětských nemocí potom eh, jak si eh, se o to lépe budeme moci zabývat tou otázkou farmaceutickou, která také spadá pod mé portfolio. Doufám, že jsem tady alespoň některé vaše otázky zodpověděla. Děkuji. Making a, making um, máte pravdu. Všechna ta témata jsou propojená. Přejdeme k druhému kolu otázek a odpovědí, takže teď máte všichni k dispozici jednu minutu, na to budu velmi přísně dohlížet, protože máme hodně řečníků a málo času. Takže teď budete samozřejmě nadnášet eh, věci, které jsou pro vás důležité, ale pokud eh, se nebudete moc vyjádřit, eh, je to proto, že koordinátoři mluvili příliš dlouho. Ehm, a protože jste si nezarezervovali místo tedy předem. A teďka má slovo za EPP Jessica. Děkuji, pane předsedo. Přejdu do švečtiny. Eh, chci se zeptat na eh, strategii eh, Farm to Fork spole na talíř. Máme problém s přílišným používáním antibiotik v evropské eh, eh, zemědělství. Eh, předchozí zkušenosti ukazují, že pokud chceme v této oblasti předkládat legislativu, tak to trvá dlouho. Takže v té strategii Farm to Fork, jaké věci zvažujete ohledně používání antibiotik v EU, tak aby to bylo udržitelné? Potom máme také eh, legislativu o eh, léčivých produktech a eh, má to kýžený dopad, nebo to chcete nějakým způsobem případně zpřísnit? Za SAD Miriam Deli. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Všem, tedy hlavně vám, paní komisařku, děkuji za to, že jste otevřená se s námi pobavit o všech těchto věcech. Takže nejprve k plánu boje proti rakovině. My tady stanovujeme společnou, eh, společný prostor pro údaje o zdraví. Jak bude tenhle ten plán fungovat? Většina členských států vůbec nemá národní eh, zdravotní datový prostor. Většinou mají tedy údaje, které se ukládají na nejrůznějších platformách, které často nejsou ani kompatibilní. A vzhledem k tomu, že české státy tedy nemají jednu kompatibilní platformu, jak můžeme eh, implementovat celoevropskou takovou platformu. Co s tím chcete udělat? A ještě se vrátím k jedné věci, která zde zazněla. Jak Evropská komise a Evropská unie chce zajistit, že eh, ty sirotčí eh, medicíny a produkty budou k dispozici ve všech členských zemích? Víme, jak je to velmi důležité, jak pacienti můžou zajistit, že budou mít lehký přístup, jednoduchý přístup k těmto lékům, kdeko, ať jsou kdekoliv. Zareňu, Děkuji, paní komisařko. COVID-19 a infekce. Eh, to číslo je poměrně vysoké. Já jsem lékař a za každým číslem se skrývá člověk. Um, všechny kroky, které podnikla Čína, jsou um, poměrně, um, na nás dělají velký dojem, ale ačkoliv tedy neříkáme, že čínské úřady udělali všechno správně, musíme si položit otázku, jak by Evropa byla schopná se vy, vy, potýkat s, tako, s takovým obrovským náporem na zdravotnický systém. E, tady máme otázku hygieny, schvalování um, léčiv a podobně, eh, ACDC potřebuje více kompetencí, více zdrojů eh, ve srovnání s, um, s vlastně protěžkem v Americe. Eh, máme tady tedy naši evropskou agenturu pro léčiva málo vybavenou a pro, pro boj s nemocemi. Takže my potřebujeme, abychom tady poskytli zodpovědnost za nejenom studie fáze 3, ale také za fáze 1 a 2. Eh, to zejména pokud jde o potřebu eh, naléhavě potřebných léčiv. Eh, co si myslíte o těchto věcech? Jaké kroky předpokládáte? V době tedy COVID-19 Evropa funguje poměrně dobře, co, co se týče veřejného zdraví, ale pořád bychom měli věci vylepšit. Dále za EPP. Děkuji eh, mnohokrát, paní komisařko. Eh, děkujeme eh, za to, že jste zahájila tu konzultaci k plánu boje proti rakovině, která by měla umožnit pacientům, stakeholderům a evropským institucím zaručit inkluzivní participaci při definování priorit plánu. Já bych se chtěla zaměřit dnes na prevenci. V tom návrhu roadmap Eh, je prevence brána jako zásadní pilíř, ale pokud hovoříme o prevenci, tak nesmíme zapomínat ani na duševní zdraví. Stres, úzkost, to jsou příčiny, které eh, vedou k řadě chorob, včetně rakoviny. A my musíme učit lidi, jak zvládat stres a psychologické zatížení, což e, jsou určité rizikové faktory, které je možné změnit. V současnosti dobře působíme v oblasti e, té fyzické prevence, zdravá výživa, boj proti sedavému způsobu života a kouření, ale ještě je třeba dát sem opatření eh, v oblasti prevence duševního zdraví. Chci se zeptat, zda ten plán bude obsahovat takto holistický přístup, tedy dát sem vedle těch fyzických eh, příčin i ty duševní. Děkuji. E, per me Madame le commissaire, monsieur le président. Paní komisařko, pane eh, předsedo, strategie Farm to Fork z definice pokrývá celý potravinový řetězec a ve vztazích mezi eh, průmyslem a zemědělstvím eh, jsou často zemědělské podniky ponechány ksi na okraji. A chceme-li zkvalitnit potravinový řetězec si eh, z hlediska výživy, tak nesmíme zároveň ohrozit eh, drobné farmy a zpracovatele, protože ti často mají velké problémy s udržováním souladu. A mám v této souvislosti dvě otázky. Za prvé, jak můžete zaručit, že strategie nebude mít negativní eh, dopady na ty eh, malé farmy a jak můžete zaručit, že strategie nepovede k znevýhodnění eh, malých farem, pokud jde o dodržování legislativy a k tomu, že se posílí určité průmyslové monopoly. Děkuji. Gunter Ziedel. Gunter Ziedel za SAD. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, eh, jak už jste zmínila, Evropští občané chtějí vědět u potravin, které kupují, co vlastně kupují. Tady vlastně nejde jenom o otázku živin, ale eh, a energetické eh, energetického množství, ale také samozřejmě o um, látky, které se v tam obsahují, a eh, možná látky, které nejsou deklarovány. Um, Evropský parlament zde má naprosto jasnou linku. Tady vlastně taky jde o otázku připuštění některých těch látek, které by měly být eh, v potravinách zastoupeny. Takže mě by, zajímá, mě by zajímalo, jak eh, komise bude nakládat s rozhodnutím parlamentu, jestli i nadále tedy budete se držet eh, svého slibu, že se budete držet těmito rozhodnutí, držet těch rozhodnutí parlamentu, budete respektovat. Děkuji. Za zelené Petra Desutar. Paní komisařko, děkuji za to, že jste mezi nás přišla. Děkuji za velmi ambiciozní plán EU pro boj s rakovinou, který jste právě odstartovali. Mám otázku týkající se prevence a také propojení s tou strategií Farm to Fork. Slíbila jste nám, že budete bojovat o sniž, snížení eh, užívání pesticidů o 50% v následujících dvou letech. To je samozřejmě dobré a ambiciozní, ale právě včera jsme se dozvěděli v médiích o e, studii Corporate Observatory Europe, že je velký tlak mm, ze strany lobbystů, aby se tedy bojovalo proti e, těmto zbytkovým e, množstvím pesticidů v potravinách. Takže vy budete bojovat za snižování používání pesticidů v Eh, oblasti eh, tedy životního prostředí, ale jak se budete, eh, jak budete nakládat ehm, s komisaři ve, ve, vaši, tedy ve vašem kolegiu, kteří naopak podporují ehm, obchodní dohody se zeměmi, které používají pesticidy. Děkuji. Myslím si, že máme dostatek otázek a přejdeme tedy k odpovědím. Ano, chceme konkrétní odpovědi. Poskytnu eh, odpovědi, eh, jak budu moci, zda jsou dostatečně konkrétní, to už budete muset rozhodnout vy. Zazněla zde celá řada věcí, já jsem se pokusila všechny zaznamenat. Takže nejprve geneticky modifikované eh, potraviny. Komise pracuje na právním rámci, který byl ustanoven Evropským parlamentem a radou. Rozhodnutí komise autorizovat GMO vychází z pozitivního stanoviska EFSI, Evropské agentury pro bezpečnost potravin a e, bude to tedy naplňovat cíle e, legislativy v oblasti GMO. Jsem otevřená diskusi ohledně řešení tak aby eh, všechny tyhle ty eh, uplatňování GMO byly efektivnější, ale až do té doby vlastně budeme tedy následovat legislativu. komise navrhla zacílené pozměňovací návrhy k legislativě z roku 2017, aby členské státy měly možnost eh, takzvaného opt-outu pro jiné důvody než z důvodu zdraví, ale tohle to tedy nakonec neprošlo antibiotika. To je velmi důležitá téma, já to vlastně dávám pod, eh, pod hlavičku toho programu eh, Jedno zdraví, eh, musíme se na to dívat horizontálně. Užívání nebo zneužívání antibiotik a vlastně otázka antimikrobiální rezistence je obrovské téma a je to tedy něco, kde se snažíme zaměřit na snižování toho používání. Máme tedy legislativu pro veterinární léčiva, která eh, je chystána vlastně na eh, tento rok, eh, pardon, na rok 2022. Tady se to právě zaměřuje na používání antibiotik pro zvířata a důležitá je samozřejmě v této souvislosti i farmaceutická strategie. Tady se na to musíme podívat horizontálně. ten datový zdravotní prostor, myslím si, že v této místnosti asi všichni souhlasí s tím, že je potřeba postupovat kupředu, mít e, společná evropská data a digitalizaci jsou výzvy e, při nakládání s zdravotními daty a údaji tedy, takže e, zde jsou velmi důležitá pravidla pro zprávu a řízení a jak s tím nakládat. Eh, máme teď před sebou celou řadu projektů, kde je potřeba zajistit interoperabilitu mezi členskými státy. Některé české státy jsou tedy pokročilejší než jiné, takže je důležité, abychom do konce roku už byli v situaci, kdy můžeme předložit nějaký návrh. COVID-19. Zase se k němu někdo vrátil. Eh, co se týče spolupráce a výzkumu. Chci říci, že okamžitě po té, co jsme se dozvěděli o propuknutí této epidemie, tak jsme eh, vyčlenili asi 10 milionů eur na výzkum pouze na tedy eh, virus COVID-19 a my budeme i nadále podporovat tedy výzkum v této oblasti. Duševní zdraví pokud tedy máme eh, zdrav, zdraví lidí, zvířat a rostlin, tak samozřejmě i duševní zdraví je nedílnou součástí lidského zdraví. Nemůžeme mít um, tělesné a duševní zdraví odděleně, to se pojí. A eh, musíme tedy zdůraznit tohleto propojení a jak eh, různé problémy v oblasti duševního zdraví mohou ovlivňovat um, zdraví jako takové. Petra tady eh, zmínila eh, problematiku eh, lobování průmyslu, obchodních dohod a podobně. Já si myslím, že nejdůležitější prostě je ponořit se do té práce. A řekla bych asi jednu věc. Obchodní dohody nemění to, jak, jaké máme nastaveny normy pro um, bezpečnost potravin v Evropské unii. A já nepochybně budu eh, bojovat za uh, zdraví spotřebitelů a za životní prostředí. Jak toho dosáhneme? Tady vlastně nejde o nějaké boje nebo spory. Tady jde o to, že musíme být přesvědčiví, musíme předkládat vědecké, vědecká fakta Komise postupuje velmi ambiciozně v oblasti tedy zelené dohody a e, taky v oblasti toho farm to fork, e, spole na talíř. Naše strategie určitě naší prioritou jsou spotřebitelé životní prostředí. E, takže z toho neustoupíme. Ještě jednu poslední připomínku. Není to úplně konkrétní, pane předsedo, ale je to něco důležitého potřeba eh, pracovat napříč oblastmi. Takže i zde eh, musí tedy eh, takto pracovat komisaři. Není potřeba, ne, ne, ne, nemůžeme pracovat odděleně, vždycky musíme pracovat všichni v kolegiu společně, tak, abychom mohli předkládat jasné strategie. To je jediná cesta ku předu. Um, ještě se opravuji, komisař Sinčevič eh, eh, pracuje na strategii pro boj s endokrinními disruptory. Tak eh, chemická strategie a nulové znečištění, to patří do jeho mandátu a já s ním samozřejmě budu velmi úzce spolupracovat. Okay, so we move now to the... Dobře, takže teď se dostáváme k třetímu a poslednímu kolu dotazů. Nejprve EPP. Pan Alkovec, prosím. Děkuji, paní komisařko. Celosvětově každý rok máme 450 tisíc eh, vražet eh, policie celosvětově. Má systém, jak dopadnout zločince. A teď eh, rakovina. Eh, celosvětově zavraždila asi 10 milionů lidí. My přece máme nějaké finanční prostředky, jsme organizováni a je tedy naší povinností eh, celosvětově nastavit eh, účinný systém boje proti rakovině, která zabíjí tolik lidí. Potřebujeme systém pro včasnou diagnostiku, pro dobrou profilaxi potřebujeme moderní terapie, které jsou dostupné pro všechny. To je tedy v zájmu našich lidí a určitě nám neodpustí, pokud to tak není. Já sám jsem lékařem a když eh, pracuji na onkologii a eh, třetina z nás v tomto eh, v této místnosti, třetina z nás zemře na rakovinu. Tak teď nevím, jestli vám mám za to informaci poděkovat, říká pan předseda. Tak nyní za EKR pan Herman Derč. Děkuji, pane předsedo, vážená paní eh, komisařko. Již brzy bude zveřejněna Eh, strategie pole na stůl, from farm to fork, a slyšeli jsme, že komise se bude eh, snažit snížit používání pesticidů, zlepšit zdravotní podmínky eh, chovu zvířat a zavést další omezení, ale také povinnosti. Sektor produkce eh, potravin ale eh, stojí před řadou dalších požadavků. Například zemědělci v celé Evropě jsou často rozhorčeni, například eh, u nás ve Španělsku a mají proto velice dobré důvody, protože pokud jejich hospodářská činnost bude neudržitelná, tak se celá ta strategie spole na stůl skončí ještě dříve, než začne. A já si myslím, že je důležité, abychom našim zemědělcům věnovali minimálně tolik pozornosti jako městským ideologům. A chci se zeptat, jak ta nová strategie začlení aspekty obchodní politiky, tak aby se zabránilo dovozu zemědělským produktům, které jsou vyráběny eh, za pomoci toho všeho, co zde v Evropě chceme zakázat. Děkuji. Děkuji. Nyní za SAD Viviana Balzán. Děkuji, pane předsedo. Náš kolega je onkolog a já jsem zase odbornice na sport, takže bych chtěla všechny pozbudit k tomu, aby více sportovali, pokud chtějí zabránit onemocnění rakovinou. Já chci říci, že si je zde také otázka nezdravé výživy. To je jedno z nej, takových největších rizik, které Evropa tloustne a také jsou Evropané stále více nemocní, stále nemocnější. Takže právě strategie od eh, zemědělce ke spotřebiteli je šancí, jak pomáhat a jak zachraňovat životy. Průměrný spotřebitel se velice rychle rozhoduje při nákupu. Myslím si, že Nutriscore je dobrý systém, protože spotřebitel eh, se může rozhodovat eh, na základě těch informací také rychle, jednoduše. Šest členských států nyní tento systém doporučuje, to znamená, to je 232 milionů obyvatel, to znamená, to je více než polovina Evropské unie, takže eh, to, jsou, to je počet eh, lidí, kteří doporučují, nebo počet zemí, které to doporučují, tento systém. Takže se chci zeptat, kdy můžeme očekávat, že zde bude hodnocení v rámci refitu o tom nařízení, které se týká zdravotních a nutričních tvrzení. Děkuji nyní za uh, pan Federle. Děkuji, paní komisařko, za vaši otevřenost vůči parlamentu, vůči našim členům. Stručně, sedím zde, stručně jste říkala, že v rámci eh, strategie eh, od zemědělce ke spotřebiteli budou také nová opatření, která se týkají dobrých životních podmínek zvířat. Chci říci, že také usnesení Evropského parlamentu Eh, volalo po takové strategii, která se týká dobrých životních podmínek zvířat, protože ta minulá komise mm, nic takového nepřipravila. A eh, vlastně nakonec o tom eh, hlasovala většina Evropského parlamentu a nikdo k tomu nepodával žádné pozměňovací návrhy. Takže je zde velká podpora. Také, se, také jsme se třeba hodně věnovali veterinární legislativě a veterinárním léčivům, ale je důležité, aby to bylo všechno provedeno. Také některé země jsou k tomu zdráhavé, takže je důležité, abychom eh, na ně tlačili. Co se týče Rakouska, pokud se podíváme třeba Švédska, na Švédsko a Norsko, tak je tam velký počet lidí, kteří umírají eh, na rakovinu eh, z důsledku některých tabákových výrobků, které jsou jinde zakázány. Nyní za EPP, nakolik konastaly. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit eh, k otázce nedostatku eh, farmaceutik. 80 aktivních účinných látek se vyrábí v Ázii a v souvislosti s koronavirem eh, se ta nedostat, ten nedostatek vyostřuje. Chci se zeptat, co v tomto budete dělat. Stejná věc, pokud jde o zdravotní materiál, Eh, kombinézy, masky, těch nemá dostatek ani Čína. A potom otázka transparentnosti a harmonizace regulací na evropské úrovni a předávání, eh, posílání léků mezi členskými státy. Zde je třeba zaručit naprostou transparentnost, pokud jde o dostupnost léčby v jednotlivých členských státech a chci se zeptat, kdy budeme mít k dispozici zvláštní a chráněný informační systém, který se bude týkat výměny informací o eh, cenách léku a jejich dostupnosti v jednotlivých členských státech. Děkuji, Zagoje. Nikolas. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní předsedkyně, Eh, ten návrh z ledna nehovoří vůbec o spotřebě masa a mléka. Já vím, že ta zpráva, které hovořím, to je pouze zpráva, která unikla. Možná, že ty další texty budou jiné. Ale jedná se zkrátka o to, že nadměrná spotřeba mléka a masa je spojená se snahou o, nebo souvisí to s tou otázkou udržitelnosti Máme zde strategii od, spotřebitele, eh, od zemědělce ke spotřebiteli a tam se také ukazuje, že vlastně může docházet ke snižování biodiverzity a k tomu také, že lidé odcházejí z venkova, ale to si myslím, že není pravda, protože zemědělci zůstávají na venkově a pokračují ve své eh, práci. Také se chci zeptat na to, Zda se domníváte, že bychom měli zavést nějakou strategii eh, udržitelné hustoty obyvatel a že mm, nedomníváte se, že bychom také měli bojovat s nadměrnou spotřebou masa a mléka, ale jaký by to také mělo dopad třeba na průmysl, který se, toho, který se tím zabývá? Dobrý den, paní komisařko, mnohokrát vám děkuji za vaši kompetentní práci. Souhlasím s obavami, pokud jde o Nutriscore a mám další dvě otázky. Za prvé, jak eh, si můžeme myslet, že jsme koherentní, když apelujeme na zachování biodiverzity, snížení používání pesticidů a zároveň dovážíme obrovské množství potravin ze zemí, eh, které nesplňují naše evropské standardy. A za druhé, pokud jde o evropský plán boje proti rakovině, chci Eh, říci, že jako lékařka jsem eh, znepokojená tím, jak můžeme bojovat proti rakovině a zároveň eh, podporovat nebo nedělat nic proti dovážení potravin, které zcela prokazatelně obsahují karcinogeny. A chci se zeptat, jaká konkrétní opatření plánujete přijmout na podporu Eh, chud, chudším eh, obyvatelům, tak aby také měli přístup k lékům a k diagnostice. Děkuji. Děkuji. A poslední otázka za nezařazené Lenora Evy. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, já jsem zde. Jak komise, nebo komise říká, že chce skutečně změnit způsob, jakým produkujeme potraviny a a pak si myslím tedy, že ta strategie od zemědělce ke spotřebitelům musí být opravdu ambiciozní. Týká se to farmaření živočišné výroby. Nechci určitě říkat všechna ta čísla, která se týkají toho, jaký má masivní zemědělství dopad na životní prostředí, na biologickou rozmanitost, na půdy, na vodu. E, navíc se to týká tedy vašeho portfolia. Také je tam to téma antimikrobiální rezistence. Pak také mohu hovořit o utrpení zvířat v Evropě i jinde ve světě, jejichž má maso pak dovážíme do Evropy. E, máme zde dobré výsledky speciální iniciativy, která se týkala e, snahy e, vlastně zakázat ty klece, ty klecové chovy na farmách. A také EFSA nedávno zveřejnila tři zprávy, které se týkaly onemocnění nebo dobrých životních podmínek králíků a ukazuje se tam, že dobré životní, nebo že životní podmínky zvířat eh, jsou poměrně dobré v porovnání s těmi, nebo jsou lepší než v porovnání s těmi klasickými chovy. Máme zde jedinečnou příležitost eh, vyměnit tu zastaralou legislativu, která se týká životních podmínek zvířat a musíme také usilovat o to, abychom opravdu už vyřadili z provozu všechny ty klecové chovy, které se používají při živočišné výrobě. Dobře, děkuji. Já bohužel budu muset odejít. Eh, Nahradní pan Bas Ekut, první místo předseda, takže já vám děkuji a chci říci, že máte zhruba 10 minut na to, abyste zodpověděla to poslední kolo otázek. Thank you very much. Um... Dobře, děkuji. Budu odpovídat um, asi ne úplně v pořadí, v jakém byly ty dotazy položeny. Za prvé chci říci, že dopřávám sluchu farmářům. Musíme naslouchat farmářům, musíme je podporovat v tomto přechodu, musíme jim nabízet alternativy, které mohou využívat, to je velice důležité. Musíme s nimi spolupracovat a už tak činíme. Mm, také máme různé třeba mm, vzdělávací programy, aby se zemědělci naučili využívat různé programy udržitelného zemědělství. Musí tam být také třeba různé finanční pobídky, aby zemědělci v tom procesu byli s námi na jedné lodi. Dále chci říct, že strategie od zemědělce ke spotřebiteli bude mít konkrétní cíle, které se týkají snižování využívání pesticidů. Už jsem na to odpovídala několikrát. Chci říct, že to je naprosto jasná věc, že to tam bude. Dále, plítvání potravinami. Eh, ptali jste se vlastně na to v souvislosti, když jste hovořili o nutnosti zdravého, eh, zdravého životního stylu, zdravé výživy. Určitě je také důležité podívat se na to, jak je to s plítváním potravinami. Žijeme v době, kdy ne každý i v Evropské unii nemá eh, přístup ke zdravé potravě a přitom na druhé straně se zde obrovsky plítvá potravinami. Takže také je to důležité začlenit do strategie. Pak se musíme podívat na otázku udržitelné spotřeby a musíme hovořit o zdravé výživě. To souvisí také i s prevencí. Někdo se mě ptal, kdy bude hodnocení refit to bude ve stejné době, až eh, bude hotová strategie od zemědělce ke spotřebiteli. Dále, otázka dobrých životních podmínek zvířat. To je obrovské téma. Je to prioritou a skutečně se podíváme na tu legislativu. Eh, bude to do konce roku 2020. Podíváme se na to, zda je zapotřebí něco změnit, eh, jak to změnit. Také jste říkali, nebo položili jste dotaz o nedostatku léčiv. Nemá to pouze jednu příčinu, je to složité. Pokud se podíváme na léčiva a na přístup k léčiv, musíme se podívat na tu otázku dostupnosti léčiv, nedostatku léčiv, stanovování cen, úhrady, Víte to, že mnoho z těchto věcí je v kompetenci členských států. Evropská agentura pro léčivé prostředky zkoumala několik let situaci. Teď třeba čekáme na situaci v oblasti legislativy pediatrických léčivých přípravků a přípravků pro vzácná onemocnění, abychom se zamysleli nad tím, jak tuto situaci zlepšit. Je jasné, že můžeme nastolit nějaké změny, a také by bylo dobré i třeba, kdyby členské státy spolu začaly v některých oblastech více spolupracovat abychom tedy třeba mohli pak zaručit lepší ceny, lepší úhradový systém. Do konce roku 2020 připravíme novou farmaceutickou strategii a chtěla bych ještě zmínit, protože to souvisí i s koronavirem a s těmi ochrannými pomůckami, tak bych chtěla říci, že už jsme se dohodli na tom, co žádaly členské státy, to znamená, že zde bude společný systém, společný nákup eh, ochranných eh, mm, pomůcek, osobních pomůcek. A pak jste se ještě ptali na Nutriscore a na klecové chovy. Nutriscore. Zpráva komise se chystá. Zatím je ten systém dobrovolný a myslím si, že musíme dále spolupracovat na další harmonizaci, mm, aby připravíme návrh. No a potom tedy iniciativa o klecových chovech. Já si myslím, že to bude v září. V září to bude předloženo, pak má komise 6 měsíců na to, aby na to zareagovala. Nevím ještě, jak nakonec ta reakce dopadne, ale chci říci, že to určitě bereme velmi vážně, tuto iniciativu. A v neposlední řadě ještě chci říci, že jste řekli, že v Evropské unii eh, jste říkali, že zemřelo 450 tisíc osob. Vy jste říkal, že jste onkolog, že pracujete s mm, osobami, které eh, trpěly rakovinou nebo trpí rakovinou. Já sama jsem rakovinou také onemocněla. Eh, myslím si, že je důležité, abychom zabránili nějakému stigmatizaci osob s rakovinou. Musíme hovořit o prevenci, musíme řešit eh, všechno, o čem jste dnes hovořili. Ale prevencí se nemyslí pouze jedna oblast zdravotnictví. Prevence je průřezová, týká se všeho, musí to být horizontální přístup. Takže už když třeba hovoříme o té strategii od zemědělce ke spotřebiteli, tak i tam bude kapitola o prevenci, protože třeba usilujeme o bezpečnější potraviny když budeme hovořit o léčivých prostředcích, tak zase farmaceutická strategie se bude věnovat i tomu, jak zlepšit situaci ohledně rakoviny. Já s vámi plně souhlasím o tom, co jste říkala, ale mm, možná tedy v tom tlumočení vy jste eh, nás eh, vlastně strašil tou rakovinou. Já bych to možná takto neřekla. Já si myslím, že spíše bychom měli ehm, k tomu přistupovat s tím pozitivním výhledem a neměli bychom takto hovořit. Děkuji. Thank you very much, Commissioner. Uh, I think you, you... Děkuji, paní komisařko. Uh, ano, já si myslím, že možná si to ještě bilaterálně vyjasníte s panem kolegou, jak to přesně řekl. Uh, ta své vyjádření. Děkuji vám za to, že jste eh, odpověděla téměř všechny dotazy. Velice si toho ceníme a chci říct, že celý parlament a zvláště náš výbor čeká na konec března na tu strategii eh, From Farm to Fork od zemědělce ke spotřebiteli od spole na stůl. A eh, jsem velice rád, že, se, že jsme vás pozvali. Ještě bych chtěla všem říci, že ve 12.30 v této místnosti bude pokračovat schůze pracovní skupiny pro zdraví a budeme hovořit zrovna právě o rakovině, což je důležité téma, teď jsme o tom hovořili. A prosím, v půl třetí začneme odpolední část a budeme hlasovat, takže si nezapomeňte hlasovací karty. Uvidíme se v půl třetí se všemi, anebo už teď rovnou ve 12.30 s těmi, kteří jsou v pracovní skupině. Děkuji.